a příští zasedání pokračuje zítra 23. září od 10 hodin do 12. A pořad jednání je k dispozici na webových stránkách Evropského parlamentu. Končíme zasedání.